Dear colleagues, good afternoon. Let's start our farm. Vážení eh, kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Pustíme se do eh, našeho zasedání. Eh, nejdříve bychom přijali pořad jednání. Nenavrhujete-li žádné změny, tak jej považujeme za přijatý. Bod 3 schválíme zápis ze schůze z 6. Eh, února 2017. Bod 4. Sdělení předsedkyně. Eh, to se týká eh, zasedání koordinátorů 21. března. Na zasedání koordinátorů bylo rozhodnuto zpracovat stanovisko ke zprávě LDB o aspektech základních práv eh, v integraci eh, Romů eh, v EU a boj s anticikanismem. Zprávu dostane GUE. Potom rozpočtová zpráva k příštímu MFF po roce 2020. A tuto zprávu jsme přidělili SAD. Také jsme se rozhodli předložit Eh, otázkou pustím od odpovězení k situaci v Gaze, zejména k pozici eh, žen a dětí. Dále rovnost pohlaví v mediálním sektoru, to dostalo EPP a zpráva k opatřením z eh, na boj s šikanou v politickém životě a veřejném životě eh, a D. Maria Arena byla jmenována členkou mise FAM v Polsku, která proběhne 22. a 24. května. Dále bylo rozhodnuto eh, o následujících misích eh, které dostanou prioritu ve druhé polovině roce 2017. Švédsko, Turecko a Portugalsko. Také chceme uspořádat eh, slyšení k následujícím tématům. Eh, rozhodnutí mezi eh, v výbory pro tedy násilí na želenách vzhledem k istambulské konvenci, potom ženy s postižením, potom eh, strategie eh, proti eh, rakovině a poslední věc, v druhé polovině roku 2017 se bude týkat rozpočtu vzhledem k odlišnosti pohlaví a programu DAFNE. Také jsme pozvali paní Katarinu Marčelínu, portugalskou tajemnici státní pro eh, rovnost pohlaví a ženské záležitosti na jedno z našich nadselatejských zasedání. Tolik tedy k rozhodnutím koordinátorů. A tím jsme ukončili sdělení předsedkyně a nyní bod číslo 5, elektronické hlasování. Budeme hlasovat o eh,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 S radostí vítám paní Miri Vasiliadu, koordinátorku EU pro boj proti obchodování s lidmi. Nejdříve eh, dám slovo paní Vasiliadu, aby nám představila eh, poslední zprávu o boji proti obchodování s lidmi. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji vám za pozvání na dnešní akci. Vím, že dnes v parlamentu probíhá spousta zajímavých věcí, takže děkuji všem eh, přítomným za to, že přišli. Děkuji vašemu výrobu, výboru za a, eh, práci a, eh, na boji proti obchodování s lidmi. Vidím tady několik poslanců, kteří jsou zazně pracují na této věci. Proběhly, proběhla k tomu dvě usnesení v roce 2016 ze strany parlamentu a my eh, jsme to sledovali velice bedlivě. Dobře víte, že máme eh, komplexní eh, politický rámec k řešení obchodu s lidmi, máme směrnici a strategii EU k ukončení obchodování, která doběhla v roce 2016. Já jsem specificky chtěla dnes předložit dvě ze tří eh, zpráv, eh, které komise přijala v roce 2016 v souvislosti s zpědicí. První byla eh, mm, zpráva na úrovni EU k pokroku v boji proti obchodu s lidmi na úrovni EU. A potom eh, zprávy uživatelů. Eh, to jsou velice eh, dvě zajímavé zprávy, které parlament velice zajímavý. A já se to pustím za minutku. Jenom jsem chtěla předznamenat, že ta stávající strategie doběhla a ze 40 akcí v ní obsažených už 38 bylo dokončeno, takže jsme velice rádi. Minulý rok proběhly studie k eh, genderu, k dětem, k zneužívání a k prevenci a k financování. A řeknu něco k financování. Ke konci své prezentace. V době, kdy jsme přijali tu první strategii, eh, nebo od té doby se změnila spousta věcí. Měli jsme finanční krizi, měli jsme migrační eh, výzvy, měli jsme navýšení mezinárodních bezpečnostních hrozeb. To jsou eh, všechno složité eh, věci. Eh, dobře víme, že ten fenomen se vyvíjí. ta situace znamená nárůst počtu obětí obchodu z Afriky a ze Středního východu. Způsob obchodníků s lidmi se změnil. Máme tady obchod kvůli sexuálnímu zneužívání při migračních krizích. Víme, že cesta přes střední eh, středomoří je velkým prostorem pro obchodníky a převaděče a Obchod s lidmi eh, nesouvisí jenom s organizovanou eh, kriminalitou, ale smlouva také odkazuje na vazby s řádnou migrací. A samozřejmě eh, charta základních práv výslovně specifikuje, že se jedná o porušení lidských práv. Takže jak jsme o tom teď? v Evropské agendě pro migraci, eh, v Evropské agendě pro bezpečnost, v globální strategii eh, eh, pro FBSP, pro, v, akční, v akčním plánu pro lidská práva a demokracii a potom v akčním plánu v prvnější vztahy na let 2016 až 2020 a ve strategickém angažmá pro rovnost pohlaví je problematika v obchodu s lidmi zmíněna. Co říká Europol? Ve svém eh, posouzení organizovaného zločinu z minulého měsíce, cituji, je uvedeno. Obchod s lidmi eh, zůstává klíčovou hrozbou v Evropě. Nebudu uh, rozpracovávat to, jak se k tomu Europol staví, je to ve zprávě. Ale víme také, že obchod je prioritním zločinem v evropském politickém cyklu eh, v oblasti eh, dopadu organizovaného zločinu. Členské eh, státy říkají, že je to priorita. Europol je to priorita, i pro komisi je to priorita. A v tomto kontextu se tedy pohybujeme. Já na základě vaší zprávy, zprávy parlamentu k směrnici z roku 2011 bych uvedla, něco k naší zprávě o příslušné eh, transpozici. Jedná se o první nástroj trestního práva po eh, Lisabonu. Parlament s dalšími institucemi musí být velmi hrdé na to, jak inovativní a komplexní a eh, soustavný ten instrument je. Lohuta pro transpozici uběhla už v dubnu 2013 a všechny členské státy oznámily plnou transpozici. Takže my jsme, jsme vydali eh, v září 2016 jenom k transpozici. Není to zpráva k implementaci. A my budeme i nadále eh, sledovat ty procesy na národní úrovni, abychom eh, zajistili plnou transpozici a implementaci. A pokud to bude nezbytné, tak zahájíme vytýkací řízení. Komise e, je odhodlána dále posuzovat implementaci e, směrnice ze strany členských států a my jich v tom budeme pomáhat. Zde se ta zpráva odkazuje na národní opatření, která oficiálně členské státy oznámily komisi. My e, jsme tedy zpracovali, máme transpoziční studii a konzultovali jsme všechny členské státy. A co tedy víme? Myslím si, že to je eh, v souladu se zprávou eh, této sněmovny k transpozici směrnice. Já nebudu rozpracovat všechno opatření komise z časových důvodů, ale zdůrazním jenom, co víme. Kde potřebujeme větší pokrok? Za prvé, ochrana eh, dětí. To je věc, která se neustále opakuje v a řada poslanců zde toto opakovaně zdůraznila. Potřebujeme eh, více zapracovat k eh, tomu eh, předpokladu dětství a posouzení dětského věku. Potřebujeme větší ochranu před trestním řízením a během vyšetřování. Takže tady jde hlavně o děti. Musíme se zaměřit mnohem více na děti, než se teď zaměřujeme. Také potřebujeme netrestání eh, obětí a neuplatňování trestů na oběti. Oběti nesmí být trestány eh, za trestné činy, které byly donuceny spáchat eh, v sebeobraně. Souhlas oběti je irrelevantní, pokud jde o obchod s lidmi. To je podstatné. Musíme se zaměřit na pomoc a podporu obětím a v neposlední eh, řadě přístup k eh, bezpodmínečné pomoci. Komise spolu s evropskými agenturami toho dělá hodně v tomto kontextu, ale já se ještě eh, vrátím, pokud to bude nezbytné k tomuto později. Je třeba toho udělat více ke kompenzaci. Mnohem více je třeba toho udělat k prevenci nebo k omezování poptávky, včetně vzdělávání, zvyšování informovanosti pravidelnému, pravidelného školení úředníků a tak dále. Neděláme toho dost, zdaleka ne tolik, kolik bychom měli dělat. Takže co děláme? Členské státy učinili významný pokrok. To je třeba přiznat, pochopit, ale ještě to třeba udělat mnohem více. Členským státům je třeba pomáhat a budeme dále sledovat eh, tuto směrnici, abychom zajistili její plné dodržení. Budeme zahajovat eh, řízení pro porušení práv, pokud to bude nezbytné, a zvažujeme možné obecné zásady k praktickému uplatňování směrnice eh, pro konkrétní ustanovení. Samozřejmě ta zpráva byla předložena parlamentu a a tento odstavec eh, byl velice důležitý článek 23.1 k transpozičním opatřením. Eh, byl tedy a potom je tam další článek, který eh, se, číslo dvě, ke zprávě, která má posoudit dopad národního práva, pokud jde o zneužívání lidí, kteří jsou tedy předmětem toho trestného činu v souvislosti s převaděčstvím. Takže na základě článku 18.3 se členské státy eh, vyzývají, aby eh, se to udělali trestní čin. A my jsme o tom vydali zprávu. A k tomu teď podrobněji. My jsme eh, nejdříve popsali stávající vnitrostátní legislativu, kterou se kriminalizuje použití příslušných služeb a popsali jsme dopad těch opatření. Ale co jsme neskoumali? Neskoumali jsme další legislativní opatření a neskoumali jsme eh, legislativní opatření, která se nedotýkají eh, eh, kriminalizace nebo použití. Čili to jsme udělali, to jsme neudělali. Rozeslali jsme dotazní členským státům v květnu 2016. Tady jsme od zástupců občanské společnosti spoustu zajímavých informací a za to mnohokrát děkuji. Téměř 100 organizací se toho zúčastnilo prostřednictvím příslušné platformy a potom jsme také eh, dostali informace přes eh, eh, skupinu expertů Komise pro obchod s lidskými bytostmi. Chtěl bych říci, že každý členský stát tomu přistupuje i jinak. Liší se a správně členské státy říkají, že je příliš brzo k posouzení dopadů směrnice. Lhůta k transpozici byla 2013. Transpoziční opatření byla přijata a zatím eh, to nemůžeme úplně eh, ještě posoudit. A navíc eh, rozsah působnosti je omezen jenom přímo na uživatele služeb práce poskytované obětmi. Jenom deset členských států vytvořilo kresný čin použití služeb. Máte na v obrazovce 14 členských států nevytvořilo žádný takový trestný čin a tři eh, členské státy jenom pro eh, jeden typ zneužívání. Nicméně, i když eh, neexistuje žádná kriminalizace uživatelů, tak chci připomenout, že oběti byly často opakovaně znásilňovány, duševně a fyzicky zneužívány, utrpěly v eh, trestními činy proti jejich eh, narušujícím jejich svobodu, eh, sexuální sebeurčení a mm, tělesnou integritu. Chtěl bych říci, že obchod s lidmi je vysoce zisková trestná činnost. Je to jedna z nejvýznamnějších typů trestné činnosti. Europol hovoří o 29,4 miliardách jenom pro Eh, v obchodníky s lidmi za rok. To je továrna na peníze. Také čili eh, i pro ten, ten legální sektor, i pro ten legální sektor, protože k tomu obchodu dochází vzhledem k ziskům a vzhledem k eh, poptávce po všech typech zneužívání. My tady vidíme určitý trend v souvislosti s migračními toky. Mezinárodní Organizace pro migraci odhaduje, že jenom v roce 2016 11 tisíc žen a dívek vycestovalo, nebo bylo donuceno eh, vycestovat z Nigerie přes Libii do Itálie a potom eh, se z nich eh, stalo lidské zboží v Evropě. A mě matematika jde velmi špatně, když si to trošku spočítám, 11 tisíc žen a dívek jenom za rok jenom ty, eh, na které eh, jsme přišli, tak se úplně bojím eh, si představit, co to znamená v posledních třech letech. Jsou to dívky a, ženy, které jsou sem zavlékány kvůli sexuálním zneužívání. Řekněme, že rok by měl jenom 300 dní. Rozdělme si to 11 tisíc dívkami a ženami. A řekněme, eh, že to je velmi levné a že to je za 30-40 eh, eur a za jedno zneužití. Kde to, eh, kde jsou ty peníze? Nejdůležitější prioritou je zjistit, kde ty peníze jsou v tom řetězi obchodním. Protože tam nejde o jenom 30-40 eur, eh, které zaplatí eh, uživatel za oběť, ale je tam ani nějaký eh, obchodník, paš, převaděč, někdy nějaký zprostředkovatel v tom procesu. Nějací lidé, kteří ignorují ehm, mm, problém eh, při ubytování. Všichni eh, eh, někdy děláme, že něco nevidíme. Takže všichni se musíme ptát, kam jdou ty zisky a kdo si ty lidi kupuje. Tohle je jasný případ obchodu s lidmi, jsou to malé dívky na ulicích. Není těžké pochopit, co se s nimi děje. Čili co se s nimi děje? Proč to říkám? Pokud nebudeme eh, kriminalizovat ty, kteří vědomě používají eh, služby obchodníků s lidmi, tak eh, jaké poselství vysíláme do společnosti? Vytváříme kulturu beztrestnosti? Říkáme, že to je v pořádku? Samozřejmě víme. Mluvíme, no, že se říká, no, on se to těžko prokazuje. A velmi vážení prokurátoři říkají, Dejte mi nějaký trestní čin, který eh, se, těžko, který se snadno prokazuje. Všechny typy eh, závažné trestné činnosti organizované se těžko prokazují, ale je to výmluva pro to, abychom eh, nepřijímali žádnou legislativu. Já si myslím, že nad tím se musíme mnohem hlouběji zamýšlet. Dokonce i umluva Rady Evropy proti obchodu s lidmi konstatuje, že obtíž při eh, prokazování eh, toho trestného činu eh, rozhodně není důvodem pro to, tento trestný čin zachovat jako trestný čin. Důležité je tedy, abychom nešířili kulturu beztrestnosti, jak pokud je o normativní efekt, tak proto, abychom odstrašovali pachatele. A důležité je, abychom pachatele eh, pohnali před spravedlnost. Musíme pochopit, kdo jsou uživatelé. A nezjednodušujme to. Že eh, je tady eh, někdo a nějaký zprostředkovatel a to je všechno. Máme tady formální náborové agentury, eh, cestovní agentury, eh, dopravní podniky, zprostředkovatele. Prostě ten obchod s lidmi je řetězec legitimních podniků a ty podniky používají ty oběti k vytváření zisku a ne zaměřuje se to jenom na uh, v organizovaný zločin. Musíme si uvědomit, pro koho přijímáme legislativu a proti komu ji přijímáme. Cílem zprávy tady byly, bylo tedy přispět ke cíli, směrnici, k cíli směrnice k omezení poptávky. My se musíme teď zamýšlet nad tím, co udělat do budoucna a pokud to bude e, nezbytné, e, předložit příslušné legislativní návrhy. Ještě než skončím, eh, chci eh, odpovědět na eh, věc, které se, na kterou se pravidelně ptáte, a sice na peníze. A peníze daňových poplatníků, které distribuujeme k vytvoření řádné politiky proti obchodu s lidmi. My jsme udělali komplexní posouzení naší politiky, zmapovali jsme distribuci projektů. A od roku 2003 do dneška se ptáte, eh, co se financovalo, co se udělalo. My jsme eh, se dívali eh, po komisi za na poslední 12 let a zjistili jsme, že pokud jde o ty příjemce a úroveň financování a výstupy a doporučení, další aspekty, si můžeme klást otázku, jak to udělat lépe jak se postarat o to, aby ty peníze byly dobře vynakládané. Zjistili jsme, že bylo 321 projektů, 160 milionů eur a netýká se to uh, migrační krize. Tam ty peníze jsou alespoň vynásobné. Takže jenom ještě před migrační krizí eh, v letech 2004 a dále na to bylo dáno zhruba 160 milionů eur. 57% projektů vedly nestátní organizace. To si myslím, že je úspěch a to je dobře. 70% bylo před evropskou strategií a více než polovina peněz tedy tehdy přišla a do nestátních organizací. To je, myslím, velmi dobré. Spousta těch peněz eh, šlo mezinárodním organizacím. A to je tedy na větší eh, projekty. 40 příjemců eh, grantu eh, dostalo více než dva projekty. To je třeba přesně eh, zkoumat IOM, ICPMD, ILO, UNDCO a jedna nestátní organizace. Zajímavé je, že osm z těchto příjemců grantu dostávalo ty granty opakovaně. Čtyři z nich to byly státní organizace La Strada International, Česká republika On the Road a ještě jedna. Většina z těch peněz, pokud jde o procenta, šlo do Rakouska, ale musíme tady pečlivě toho hodnotit, protože tam se počítají i mezinárodní organizace, potom Itálie, Německo, Británie a Nizozemsko. Závěrem bych eh, eh, řekla něco, co eh, nám přišlo mimořádně pozoruhodného. 56 financování šlo na různé typy zneužívání, na nespecifikované formy. Ale obchod s lidmi za účelem eh, práce dostával daleko více eh, peněz než eh, sexuální zneužívání. To sexuální zneužívání na to šlo nejméně peněz, jak pokud jde o formu, tak pokud, pokud jde o způsob projektu. A to vyvolává obavy. Proč? Protože všechny trendy z Europolu, eh, z Eurostatu a tak dále ukazují, že obchod eh, kvůli sexuálním zneužívání je eh, ta nejčastější forma. Tam jsou dvě třetiny obětí. Jenom 2 až 3 financování šlo na ženy a děti, nebo konkrétně na obchod s ženami. Z toho si musíme eh, vzít určité ponauší, musíme se eh, zamýšlet nad tímto eh, do budoucna, abychom viděli, kam jít. Méně než 20% všech těch projektů bylo genderově specifických. To doufám říkám ve správném výboru. Už jenom poslední minutu, kdy řeknu, že pro nás toto byl takový přehled, kdy do toho, kdo za co zodpovídá. To musíme dělat častěji, eh, sledovat, kdo co, eh, za co zodpovídá a kdo co říká. A to, co říkám, je následující. My máme, teď, teď to hodně tak jako frčí, máme spoustu krizí na všech úrovních, takže co děláme? Eh, mícháme obchod s lidmi, otrokářství, moderní otrokářství, nucené eh, útěky, úniky. Eh, všechno to jsou, některé z nich nejsou právní definice, jsou to komunikační nástroje. To je velmi pěkné, ale pokud chceme chránit oběti a pokud chceme eh, trestat pachatele, potřebujeme zákon a musíme ty definice mít jasné. Nemůžeme nahodile žonglovat s termíny, jako je moderní otroctví, nucená práce, otroctví, převaděčství nebo obchod s lidmi. Musíme tady být velice eh, pečliví. Na tom záleží, protože když nedefinujeme ten problém, tak nebudeme schopni vyřešit a, a pro oběti jde o hodně. Takže to je třeba mít na paměti a já vás prosím, abyste dělali to tež. Buďte velice eh, bedliví. Eh, kolikrát v novinách si přečtete eh, něco o obchodu s lidmi a najednou je to o nucené práci. Ono to je, takhle nadepsané a není to o tom. Nemůžeme chránit lidi, pokud budeme eh, mluvit správně a používat ty právní definice. Takže co uděláme teď? Předložíme s rámec pro politiku po roce 2016 Přeskoumáme ještě ten formát, v jakém to bude. Pracujeme na tom intenzivně v eh, komisi. Už jsme eh, to eh, řešili extenzivně s našimi externisty. Ráda bych poděkovala všem za usnesení, nebo za odhodlání, pardon, protože to je velice důležité pro mm, naši další činnost a budu ráda, když se společně se mnou zamyslíte nad těmi obětmi Eh, obchodu eh, z minulého roku. Eh, děti kolem 8 let, podívejte se, my víme, kdo jsou oběti, jsou to zranitelní lidé a položte si prosím otázku, kdo z tohoto má přínos, kdo na tom vydělává co uděláme, abychom se dostatečně zaměřili na uživatele, na pachatele. Kdo chce tedy kdo nakupuje tyhle lidi, chlapce a dívky a tak dále. A jak to, že ty eh, peníze dále eh, tedy eh, podporují vznik další poptávky. To bude řídit naši práce v nadcházejících dnech a týdnech a naše našem období. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji, slovo má paní Arena. Děkuji za prezentaci. Máte tlumočení? Děkuji za prezentaci, která byla velmi poučná a souhlasím s vámi, že když věci řádně nepojmenujeme, tak není ani možné se s nimi vypořádat. Není tlumočení. Est-ce que vous avez? Ok, vous avez la, traduction? Non. Tlumočení už funguje. <laughs> OK, est-ce que, est que vous entendez? Už mě slyšíte? Merci. Um, je voulais vous poser... Chtěla jsem vám položit dvě otázky. První se dotýká fenoménu migrace. A když se hovoří o migraci, tak tam uh, Eh, najdeme všechny ty formy, o kterých jste hovořila, které to doplňují, to znamená, máme tady pašeráctví, převaděče, máme tady obchodování eh, s lidmi, máme tady eh, využívání nebo hm, vynucenou práci a potom sexuální zneužívání, pak je tady také otázka zranitelných osob, což jsou děti nebo nezletilí bez doprovodu, ženy. To znamená, že v rámci migrace je celá e, řada problémů, na kterých je potřeba pracovat. Pokud jde o směrnici s obchodováním e, s lidmi, tak ta se zaměřuje zejména na otázku migrace, co bychom měli udělat pro účinnější potírání a co si vymyslíte o dohodách mezi členskými státy a externími zeměmi, tedy zeměmi mimo EU, e, Turecko, Itálie chce e, přistoupit na e, úmluvu slíbí země, které nedodržují ženevskou úmluvu a které tím pádem nepodléhají naší směrnici samozřejmě, ale ani úmluvě o tedy Mezinárodní úmluvě o lidských právech a tak dále, neměli bychom požadovat od našich členských států, které chtějí přistoupit na úmluvy eh, s třetími zeměmi, určité záruky za to, že tato problematika, která souvisí se zneužíváním eh, osob, migrantů, eh, že by to tedy bylo eh, náležitým způsobem ošetřeno. Co si myslíte o této externalizaci tohoto jevu a zranitelných eh, osobách? Druhá věc, Eh, proběhlo v tisku něco, co souvisí s rokem 2015, nebo bylo to v roce 2015, článek o ženách na Sicílii v zemědělství. Byly to rumunky, eh, které se pohybují eh, v rámci Evropy, ale zároveň jsou oběťmi vynucené práce, kde mají smlouvy, které neodpovídají náležitým evropským smlouvám, jsou také sexuálně zneužívány, je to mm, zkrátka jakési nevolnictví, eh, jako někdy ze středověku. Takže myslíte si, že směrnice o obchodování lidmi eh, tady může být uplatněna? Kdo může předložit eh, žalobu? Protože Ehm, tady nedochází eh, k vyhodnocování eh, provádění směrnice, které již tady mělo být dávno. Kdo se může mm, odvolat proti těmto věcem, ke kterým dochází, kdo to může zažalovat a tak dále? Paní eh, Bjork, chtěla bych vás požádat, abyste hovořila stručně, protože tady máme další body na programu. Ano, eh, pochopila jsem to. Eh, děkuji ehm, za to, že jste přišla mezi nás. Vyslala jste naprosto eh, jasné informace a já doufám, že komise a, také pan komisař Avramopoulos se v tom posunou vpřed a že všichni budou velmi úzce spolupracovat, paní Jourová, pan komisař a že společně vytvoří e, novou strategii a velmi si e, cením e, toho, co jste tady říkala, kde musíme dosáhnout pokroku, pokud je ochranu dětí, obětí, kompenzace pro oběti a potom a také ty vaše obavy, kde ty eh, projekty nejsou dostatečné, pokud jde eh, o mm, eh, třeba čendrově specifické oběti, když přitom víme, že těch mm, obětí je nejvíce. A já si myslím, že budoucí strategie by se měla více zakládat na lidských právech, právech žen a více chránit oběti a zaměřit se na prevenci. Eh, neříkám, že stíhání není důležité, ale je tady celá řada aktérů, které se na to zaměřují, ale nemáme dostatek aktérů, které se zaměřují na prevenci. Um, tak, jak jsem to popsala. Souhlasím také s tím, co říkala a paní Arena. Um, je tady eh, asi 19 zkrátka velké množství žen, které byly zaslány eh, zpět do Nigérie z Itálie, které byly eh, obětí eh, sexuálního násilí a jsou zasílány zpět. Takže my tady proti tomu protestujeme a ta další strategie musí být průraznější, pokud jde o ukončení beztrestnosti, Eh, tady je potřeba pojmenovat věci správně. Nemůžete říkat uživatel služby, ale to je zneužívání. To je zneužívání a je potřeba to tak pojmenovat. Pokud muži mohou zneužívat eh, dívky a ženy, eh, které, se kterými se obchoduje a ty muži nejsou za to potrestáni, um, tak tady nejsou ani odhaleny všechna, všechny ty vazby ehm, toho obchodování a tak dále. Takže my tady skutečně musíme eh, přijít s beztrestností, zaručit bez, pardon, skoncovat s beztrestností eh, těch uživatelů služeb. Další řečnice, děkuji. Mám konkrétní dotaz na zpravodajku. Vy jste hovořila o, o eh, řízení při porušení proti členským státech je to postup, který se uplatňuje, když členské státy toho eh, dělají příliš málo. Mě by zajímala konkrétně situace Německa. Velmi lituji toho, že to musím říct jako německá poslankyně, ale u nás máme velmi liberální zákon o prostituci a tento liberální zákon vede k tomu, že v Německu uh, vzniká určitá atmosféra, eh, kde se prostituce vnímá jako povolání, jako každé jiné. Samozřejmě, že obchodování s lidmi je stíháno, ale přesto tento zákon o prostituci vytváří eh, takovou atmosféru, kterou dokládají čísla, eh, že vlastně čím je liberálnější zákon o prostituci, tak tím více lidí je pašováno do dané země. A mě by teď zajímalo, jestli něco takového patří do nějaké smlouvy nebo nějakého eh, pardon, dopisu, který bude zaslán Německu, kde by se upozornilo na to, že tato liberální legislativa ošetřující prostituci podporuje obchodování s lidmi v Německu, eh, i když samozřejmě nezáměrně. To by mě zajímalo, protože si myslím, že pořád panuje takové přesvědčení, že prostituce může být povoláním jako každé jiné a já si to nemyslím. Děkuji. Další řečnice, paní Hannibal. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Velmi komplexní, jak víte, tak je politikou Evropského parlamentu pod podporovat severský eh, model, kde eh, určité eh, služby jsou kriminalizovány a to se nezměnilo. A my bychom si to měli uvědomovat. Myslím si, že v zásadě musíme udělat dvě věci. Hovořila jsem již o prosazování práva a já vím, eh, že vy jste v kontaktu eh, s danými agenturami, ale já si myslím, že důležitou součástí toho celého je udělat vše, co je v našich silách, abychom členské státy eh, přivedli k tomu, aby stíhali obchodníky s lidmi, obchodování s lidmi samozřejmě prostituce a tak dále. Na rozdíl, pardon, od prostituce, tak obchodování s lidmi je trestným činem ve všech členských státech a možná ty agentury by se do toho měly pustit. My nevyřešíme problematiku kriminálních gangů, nevysledujeme ty toky peněz, dokud tady bude taková mezera. A, a já doufám, že budeme schopni učinit toho více, abychom ten švédský a severský model mm, tady eh, jaksi více podpořili, přijali tuto politiku, protože jenom tak snížíme tu poptávku a to je klíčové, klíčový krok. Eh, Líbilo se mi, co jste říkala a myslím si, že odvádíte velmi dobrou práci a myslím si, že je důležité, abychom o tom neustále hovořili, protože je opravdu eh, nechutné, že pouze 3% financování jde na eh, organizace, které se zabývají sexuálním zneužíváním. Eh, sexuální zneužívání je tím největším cílem obchodování s lidmi, takže tady je potřeba já se na to zaměřit, děláte dobrou práci Uh, a jak říkáte, zhoršilo se to e, tou e, situací té migrace a e, tím vším, co se teď děje. Můžete prosím odpovědět na otázky? Máte pět minut. Thank you very much. Thank you for your question. Děkuji Děkuji za vaše dotazy, pokusím se to schrnout. To první, co bych chtěla říci, je to, že dvě třetiny obětí obchodování s lidmi podle stávajících tendencí Eurostatu, Europolu, podle našich statistik, jsou eh, evropští občané. To musíme mít na paměti, pokud chceme eh, napravit škody páchané na obětech. 80% z nich jsou děti a ženy, řada z nich eh, nejsou součástí migračního procesu, ale je jasné, že musíme být velice obezřetní, ehm, pokud jde o to, jak tento problém se migrací souvisí. Takže musíme eh, dát do přístup ke spravedlnosti obětem a potrestat eh, pachatele. To, co bych chtěla eh, ještě říci, je, že směrnice je dobrým komplexním nástrojem, ale problém tedy není v samotné směrnici, ale v nedostatečném provádění této směrnice, protože ta hovoří o bezpodmínečné pomoci obětem a oběti tím pádem mají e, nárok na prosazení svých práv. A my musíme zajistit, abychom jednak oběti identifikovali a proto musíme řádně aplikovat legislativu, protože zákon například mimo jiné e, praví, že Úředníci, kteří jsou v kontaktu s obětmi, musí být proškoleni na to, jak je správně identifikovat. A provádějí to skutečně. Eh, sama tedy musím říci, že ta směrnice nám dává vlastně vše, co potřebujeme na ochranu obětí a stíhání trestné činnosti, ale nemáme dobrou úroveň provádění. A tak je třeba zajistit eh, udržitelné trvalé řešení. Pokud jde o externí dimenzi, ku příkladu, tak členské státy mají zapovinnost provádět individuální posuzování rizika. A otázka stojí, zda to skutečně dělají. Směrnice také respektuje zásadu nenavracení. A opět ptám se, dodržuje se tato zásada? To jsou velice těžké otázky, na které si musíme odpovědět. A pokud jde o situaci v Itálii s rumunskými ženami, tak eh, ano, vím o tom, ale ještě k tomu doplním, že byly obětí nucené práce i sexuálního vykořišťování, což celou situaci dále komplikuje. Ustanovení směrnice tedy máme, máme také občanskou společnost, která funguje, máme poskytovatele služeb, máme národní koordinátory, kteří koordinují poskytování služeb v této oblasti. Vím, že Itálie má celou řadu dobrých eh, eh, ustanovení na kompenzaci a odškodnění obětí, ale opět otázka stojí, nakolik eh, se legislativa dobře provádí a nakolik národní systém očkodňování obětí funguje. Už jsem říkala, že my na naší straně dáváme financování jak členským státům, například Itálie je velký příjemce, ale je potřeba zlepšit implementaci. A musíme jasně říct, o čem tady mluvíme. V tomto případě jsou ty ženy obětí obchodování pro účel sexuálního vykořišťování nebo nucené práce nebo pro obé. Šlo tam o problém s minimálním příjmem to jsou důležité otázky, které se vždy musí vzít v potaz. Každopádně je velice důležité eh, zvážit také společný evropský azylový systém, kdy oběti eh, obchodování jsou považovány za zvláště zranitelnou skupinu. Pak je tady návrh na přepracování směrnice o přijímání, pokud jde o oběti obchodování, jakožto žadatele o zvláštní záruky, to je důležitá věc, a pak přepracování kvalifikační směrnice, kde se uvádí, že oběti obchodování musí být identifikovány jako osoby se zvláštními potřebami. Eh, Evropské podpůrné úřady pro azyl eh, se zabývají modelem pro proškolování, aby Všichni měli potřebné znalosti pro identifikaci obětí a také zvláštní školení pro to, jak vést pohovory a jak rozhodovat o žádostech o mezinárodní ochraně v případě obětí. K dispozici už jsou dnes eh, nástroje pro identifikaci obětí a tak podobně. Co jsem tím chtěla říci, je, že vlastně už všechno připraveno máme, jenom nám chybí řádná implementace a provádění a já to takto vidím a domnívám se, že podobně to vidí i jiné subjekty. Nyní pokud jde o stíhání, to hodně souvisí s tím, co jste eh, říkali vy ve svých dotazech. Tady souhlasím. Pro komisi je to obrovská priorita, protože stíhání je stejně důležité jako prevence. Musí to jít ruku v ruce, protože vidíme, že další peníze samozřejmě živí poptávku a naopak, takže stíhání je samozřejmě součástí komplikovaného cyklu. Souhlasím s tím, že třeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem odkazovat na ty, kteří vykořišťují, vědomě vykořišťují. Všímáme se toho, že se často hovoří o klientech v této souvislosti, eh, kteří si běžně nakupují služby, což eh, podkopává eh, kredibilitu našeho přístupu, protože tady jde skutečně o zneužívání, takže je třeba ukončit beztrestnost a na tom se shodneme. Na druhou stranu je potřeba také zapracovat na otázce stíhání a tady souhlasím s paní Hannibal, myslím si, že se nedostaneme daleko, pokud nebudeme řádně vyšetřovat tyto trestné činy, ale také řádné stíhat a neuspějeme při odsouzení a usvědčení. Prozatím eh, jsou ta usvědčení velice nízko v členských státech eh, a to je problém. Zároveň musíme pracovat na prevenci. A je třeba se ptát, co se stalo s těmi, kteří se podíleli na této trestné činnosti, kteří prodávali lidské bytosti. Členské státy mají v této oblasti před sebou obrovský kus práce, byť jim musím uznat, že eh, Došlo k určitému pokroku i pro nás. Zůstává obchodování s lidmi prioritou a členské státy je vidět, že Eh, do této oblasti hodně investují. Pokud jde o financování, tak ještě musím říct, že 12 eh, peněz, pardon, 7 jde na mm, obchodování za účelem sexuálního vykořišťování, pouze 2 konkrétně na ženy a děti, což je velice nízké a neodpovídá to konkrétním počtům lidí, s nimiž je obchodováno za účelem sexuálního vykořišťování, ať už jde o ženy, dívky a muže eh, či chlapce. Takže to musíme řešit. 70 všech prostředků už tady byly před tou evropskou strategií a my potřebujeme mnohem více peněz. Pokud jde o otázku německé poslankyně, tak tady bych chtěla vyjasnit jednu věc. Německo eh, informovalo o plné transpozici směrnice v listopadu loňského roku, to znamená teprve nedávno a právě z tohoto důvodu jsme nemohli zapracovat posouzení národních opatření do naší zprávy. Máme teprve první zjištění, ale pouze o té částečné transpozici. Na druhou stranu, už teď celou řadu věcí jasně víme. Evropská komise se zabývá zneužíváním, problematikou zneužívání, prostituce a tam nemáme vždy úplně jasné údaje. Co je ovšem jasné, je, že prostituce je velice rizikovým odvětvím to netvrdím já, to ukazují eh, orgány činné v trestním řízení i Europol. Naznačují to poslední analýzy za rok 2016, je to tedy naprosto evidentní. Takže můžeme říci, že v podstatě všechny oběti obchodování za účelem sexuálního vykořišťování, a teď eh, cituji policejního důstojníka z Německa, eh, všechny tyto oběti které byly identifikovány, působily v oblasti prostituce. Takže vidíme, že to je skutečně oblast velice riziková, nesmíme ji eh, tedy opomíjet. A proto ji zvažujeme v naší práci. A na závěr chci ještě připomenout, že migrace a migrační krize a tragédie tragédií pro každého, kdo překročí hranice, ale především pak pro ty, kdo se stanou oběti obchodování s lidmi za účelem vykořisťování. Dvě třetiny obětí jsou evropští občané zneužívaní evropskými sítěmi. Je třeba mít na paměti, že při naší práci jsou kolem nás oběti z řad evropských občanů i neevropských občanů a je třeba žádat řádné provádění směrnice, držet se jasných definic. To nám situaci usnadní. Děkuji. Ačiū labai, ponia Vasilija. Děkuji, paní Vasiliádu. Děkujeme za vynikající prezentaci velice cených informaci. Děkujeme za vaše odpovědi. Postoupíme dále v pořadu jednání. Dostáváme se k bodu číslo 7. Jedná se o výsledky 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen UNCSV. A je mi potěšením přivítat zde ředitelku odboru pro rovnost ITUC a zástupkyni eh, v vysokém panelu OSN pro ekonomické zmocnění žen Judy King. Paní Judy King, mm, máte slovo. Děkuji. Já poprosím, abychom spustili prezentaci. Děkuji. Chci nejprve poděkovat vašemu výboru za to, že jste pozvali eh, ITUC na dnešní výměnu názorů. Jak víte, tak eh, jsme se právě vrátili ze zasedání Komise OSN pro postavení žen, které proběhlo jako eh, každý rok v New Yorku a Mám tedy možnost vás informovat o výsledcích tohoto zasedání rovněž v souvislosti s panelem na vysoké úrovni, který byl eh, svolán eh, předtím za účelem mm, eh, zrychlení provádění cílu udržitelného rozvoje. A co bych měla říct, že se jedná o jeden z několika panelů na vysoké e, úrovni. Další z panelů se věnuje jako příkladu zdravotnictví. Panel má zastoupení z různých odvětví, jsou tam zástupci odborů, e, občanské společnosti, zástupci organizací žen, byl tam Oxfam, a zástupce dalších globálních organizací, zástupce státních úřadů a místo předsedou byl prezident Kostariky, další místo předsedové byl, e, byli zástupci podnikatelského sektoru, byl tam i zástupce Spojených Arabských Emirátů a někteří další e, zástupci některých dalších států, zástupce MMF i Světové banky eh, se účastnil. Takže jsme měli zajištěn náhled eh, skutečně různých účastníků, což možná někdy trochu komplikovalo diskuzi, ale o to zajímavější byla a myslím, že jsme dosáhli stanoveného cíle, to znamená, že jsme dokázali docílit eh, dohody na výstupech. První zpráva panelu, což je poměrně dlouhý dokument, eh, byl publikován v roce 2016. Práce panelu se soustředila na sedm eh, hlavních faktorů, které přispívají k posílení postavení žen. Vidíte to na tomto diagramu, jsou tam eh, různé oblasti, na něž jsme se takto soustředili jsou to oblasti vzájemně provázané, formální, neformální ekonomika, zemědělství, eh, ženy podnikatelky. Přáli jsme si, aby mezi formální a neformální ekonomikou bylo propojení stejně jako mezi sektorem zemědělství a dalšími odvětvími. My jsme se shodli během prvotních diskuzí na jedné zásadě a to, že takovou klíčovou mantrou udržitelných cílů je, že nikdo nesmí eh, zůstat stranou. Na toto jsme se skutečně snažili soustředit, abychom nezapomínali na nejchudší, nejmarginalizovanější skupiny žen. V nedávné době na přeznovém zasedání Komise OSN jsme vydali eh, další, eh, trochu kratší zprávu, která se ovšem hloubkově věnuje eh, oblasti působnosti této komise a navazuje na zprávu panelu. Bohužel jsme nemohli veřejně představit konečnou zprávu tak, jak bylo, bylo v plánu, no, nicméně nyní je již tato zpráva dostupná na webových stránkách. Co je zajímavé na té souhrné zprávě je, že se soustředuje na podnětné prostředí, například makroekonomické politiky, eh, které jsou sice zmiňovány v té první zprávě, ale nejsou hloubkově pojednány. My jsme Eh, potom převzali ty závěry té souhrné zprávy do našich doporučeních, o kterých se zmíním na závěr. Podívejme se teď tedy na výstupy 61. zasedání. Jedním z nich je to, že jsme se soustředili na takzvanou koncepci důstojné práce. Není možné hovořit o posilování postavení žen a to v současném měnícím se světě, aniž bychom kladli důraz na koncepci důstojné práce. Zároveň jsme se chtěli také zamyslet nad právem na kvalitní veřejné vzdělávání pro ženy a dívky. To je další z našich závěrů, nesmírně důležitý závěr, který je důležitý pro pracovní uplatnění žen a chtěli jsme také větší závazek, pokud jde o zblížení platové nerovnosti mezi muži a ženami, protože stále v roce 2017 panují rozdíly mezi platy mužů a žen po celém světě a předpoklady jsou, že to bude trvat dalších 70 let, než se podaří ty rozdíly plně odstranit. Zamýšleli jsme se nad klíčovými nástroji, které máme k dispozici v této oblasti, minimální zda, všeobecný systém sociální ochrany, Eh, posílení sociální a, a ekonomické hodnoty, kterou představuje práce žen, eh, postavení žen na trhu práce, segregace eh, v oblasti profesí, neplacená práce, pečovatelská činnost a tak dále. Přáli jsme si uznat investice do ekonomiky péče, to znamená, že chceme docílit toho, aby ženy byly řádně oceňovány za tuto práce, aby byly uvolněny z této práce, aby měly čas na jinou eh, práci, na vlastní volný čas. Přáli jsme si uznat eh, to množství neplacené práce, kterou celá řada žen eh, vykonává po celý svůj život. Také jsme si přáli uznat to, že genderové násilí je přetrvávajícím porušováním lidských práv, eh, protože například eh, žádný eh, mezinárodní standard se prozatím této otázce nevěnuje. A tím se dostávám na konec své prezentace, protože jsem byla požádána, abych vystoupila s maximální stručností. Děkuji. A teď předám slovo paní Kozlovská. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Szanowni... Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy a pánové, já mnohokrát děkuji e, za e, toho vystoupení. Já jsem také e, několik dní se zúčastnila tohoto zasedání. Mm, jsem tomu velice ráda a ráda bych zareagovala na závěr z toho 61. zasedání a sice na dva nebo tři aspekty. První eh, se týkalo eh, rozdílu eh, v platech v Evropském parlamentu a myslím, že i v, pozvolna v Evropské komisi začínáme zaměřovat na širší ukazatel, široký ukazatel, který popisuje ekonomické rozdíly mezi muži a ženami, čili také rozdíly v důchodech. Mluvili jsme o tom na tomto zasedání. A říkali jsme, že ten rozdíl v důchodech, který eh, je daný eh, více složkami odměny eh, v Evropské unii, činí 39%. Dokážete se asi představit, co se děje v méně rozvinutých hospodářských hospodářstvích. Tento prostě ten ne, nemůže to být uh, lepší eh, ukazatel než uh, rozdíl mezi platy, protože v mnoha uh, zemích neexistuje uh, Eh, státní důchod zaručený státem a proto eh, nemůžeme tento lepší ukazatel eh, použít, ale z mnoha rozmluv, které jsme vedli, se ukazuje, že to je velice důležité téma. Tam, kde důchody jsou, tak tam ty rozdíly v důchodech jsou mnohem víc větší než rozdíly v hodinových sazbách na trhu práce. Paní ředitelka hovořila o tom, že eh, řešení rozdílu v odměňování je eh, minimální sociální ochrana. Ano, samozřejmě, tam také můžeme zaměřit politiku, ale pokud jde o eh, rozdíl v důchodech, tak základním důvodem toho obrovského rozdílu je menší přítomnost žen na trhu práce. Ženy pracují na částečný úvazek, pracují kratší dobu, mají přestávky na materskou dovolenou a ta mezera nelze, eh, tu nemůžeme zaplnit eh, minimálním platem nebo sociální ochranou. A všechny politiky, které hovoří o eh, harmonizaci pracovního a soukromého života, které umožňují že nám reálně pracovit, pracovat, jsou v tomto pohledu velice důležité. Potom je tady otázka násilí. Hovořili jsme o nucených manželstvích dětí. To je zásadní problém v řadě zemích. Obecně násilí je eh, neobyčejně univerzální problém v celém světě. A chtěla bych jenom říci, že velice lituji jako řada jiných delegací, že eh, v závěrech se nezmiňuje eh, Istanbulská umluva. To je velice dobrý nástroj. Já vím, že v OSN se nezmiňují konkrétně umluvy jménem z jiných organizací, ale mohli bychom toto zmínit, protože by bylo třeba eh, udělat odkaz na istambulskou mluvu, když jde o násilí. Potom je tady třetí věc, a sice vysoká úroveň eh, vzdělávání. Chci poukázat na jeden aspekt, o kterém jsme hodně hovořili během eh, této akce, a sice na, mezi, na rozdíly v digitalizaci. Ehm, v Evropské unii, kde máme dobrý eh, přístup k vzdělání pro ženy i pro muže, pro dívky i pro chlapce, eh, ženy se více učí eh, přes celý život, více mají vyšší dosažené vzdělání a statistiky ukazující užívání nových technologií o e-bankingu, elektronickém obchodu, elektronickém prodeji, elektronickém zdravotnictví, elektronickém vzdělávání tak prostě v těchto oblastech eh, ženy o několik procent nebo o několik desítek procent méně eh, častěji používají eh, ty nové možnosti než muži. A Přesto by si mohli urychlit práci, mohli by si usnadnit život. Nemá, nejlogický logický důvod, proč by eh, eh, ženy měly, měly méně často používat ty nové možnosti. A k tomu ještě ženy v srovnání s eh, muži se méně častěji účastní tvorby toho nového digitálního hospodářství. Jenom 3% startupů technologických vedou ženy Jenom 6% eh, eh, manažerů v ICT jsou ženy, takže ten nový svět, ta část hospodářství, která je obrazem eh, budoucnosti světa, je budována téměř bez pohledu žen. Není tam i ženská perspektiva tedy. A ta digitální propast je teď už větší jinde než v IT sektoru tedy ten eh, rozdíl mezi muži a ženami. A eh, je vidět, že to zásadně roste. Ten sektor expanduje, eh, přitahuje nové pracující, ale to jsou zásadně nebo výlučně muži téměř. Potřebujeme tedy novou politiku. Na to je třeba poukázat. A v souvislosti s debatami, které proběhly, bych chtěla říci, že takhle, tohle téma vidí uh, jako výzvu do budoucna spousta lidí a myslím, že i z vašeho pohledu je třeba vnímat tu digitální propast. Děkuji. A teď Monika Vana. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát vám děkuji, paní ředitelko King, že jste přišla s námi pohovořit o výsledcích CSV. Já jsem také byla v delegaci Evropského parlamentu, už po druhé jsem byla na tomto zasedání. Poprvé, jak asi víte, Evropský parlament eh, odsouhlasil usnesení, myslím si, že velmi silné a progresivní a mm, mm to byl také výsledek vaší práce. Eh, upřímně řečeno, jako minulý rok, i tento rok eh, mi na jednu stranu velice imponovala Eh, ta stránka posílení, eh, které člověk získává z té spolupráce se ženami eh, po celém světě. Je to velice důležitá akce pro stanovení mezinárodních standardů pro práva žen. To se nesmí podceňovat. Na druhou stranu, ráda bych znala váš názor. Jsem byla velice pobouřena situací, ve které se nacházíme a tou protireakcí, které čelíme. Byla tam eh, všechna ta témata eh, ve všech rozhovorech s eh, odborníky, s úředníky, s aktivisty. Například pro Evropský parlament to globální Rubikové pravidlo a ten jeho dopad, to bylo velmi důležité téma. Například tady šlo o vytvoření Mezinárodního fondu na pomoc postižených <clears throat> nestátních organizací, protože nejde jenom o potraty, ale jde o plánování eh, v rodinné a o zdraví. A já bych se zeptala, jak eh, opravdu vykládáte ten skutečný výsledek vzhledem k těmto eh, obtížným a novým okolnostem. V jaké oblasti si myslíte, že ten výsledek je pokrokem? Například eh, to, co tam bylo k gender budgetingu, to je, myslím, velice důležité. K uprchlíkům eh, a nevím, jestli to zvládnu, SHRH, no, nevím, jestli jsem to vyslovila dobře, Myslíte si, že jsme měli možnost bojovat nějakým způsobem eh, s tou protireakcí? Nebo si myslíte, že eh, je to naopak dobrý výsledek, který jsme nečekali? Já si myslím, že to je spíš to první tedy. Nejsem příliš spokojená s tím výsledkem, ale vím, eh, že jsou tady také jiné postoje. Potom poslední věc. Měli jsme velice zajímavé setkání s generálním tajemníkem OSN Guterresem a jeho pohled byl velmi zajímavý. Mimo řadu jejich důležitých věcí eh, říkal, nebo zajímavých věcí říkal, že nemáme problém s pravidly nebo se zákony, ale máme problém s eh, jejich uplatňováním. Tak já se ptám, souhlasíte s ním? Já souhlasím jenom částečně, protože ano, máme problém s uplatňováním, ano. Všechny ženy, které pracují v mezinárodní politice, vědí, že musíme tlačit členské státy, aby implementovali ty dobré zákony, které máme, ale na druhou stranu ještě pořád um, nám chybí uh, k tomu opravdu dobré zákony a ráda bych znala vaše stanovisko. Děkuji. Um, just wanted to talk about the SD. Um, ehm, chtěla jsem pohovořit o SDG nevím, jestli jste o tom hovořila, možná jsem to jenom přeslechla, ale um, my tady na tom pracujeme a vzdělávání mladých eh, žen je důležité informovat je o tom, že mají vstupovat třeba do odporových svazů a tak dále, spolupracovat s dalšími. Um, to je důležité. A tak, abychom měli společnost, kde právo je opravdu eh, dodržováno a, a aby ženy nebyly zneužívány. To vše má význam a um, je důležité, že jsou tady uh, slyšet hlasy odporu, uh, ale hmm, Hmm, tady je potřeba mít větší odvahu, více se zapojovat do odporu, eh, do celoživotního vzdělávání a při vzdělávání je potřeba právě klást důraz tady na ty informace o odborových svazech, tak aby ženy měnily své postavení, aby bylo posíleno. Ano, já bych se s vámi také chtěla podělit o několik komentářů. Naše delegace, jak asi víte, se účastnila 65. Eh, zasedání a byla tam celá řada zajímavých setkání a bylo pro nás důležité, abychom stále opakovali postoj Evropského parlamentu, eh, který je také v usnesení, eh, které bylo přijato v únoru. A my jsme chtěli, aby toto stanovisko bylo zohledněno v závěrečných eh, ustanoveních, v závěrech. Setkávali jsme se také s nevládními organizacemi, nebo měli jsme jedno takové setkání, kde jich bylo opravdu mnoho. A já si velmi dobře pamatuji, že některé nevládní organizace, které zastupují naše občany eh, i občany EU, byly velmi eh, zklamány z dohodnutých závěrů. Hmm uváděli, že hlas nevládních organizací nebyl vyslyšen. Jak bychom my, Evropský parlament, mohli změnit situaci? Co bychom měli udělat pro to, abychom zajistili, že během eh, výročního eh, zasedání bude věnována větší pozornost eh, právě také hlasu nevládních organizací a i Evropské unie. A druhá připomínka, jak už to tady také někde zaznělo, setkali jsme se také s generálním tajemníkem, panem uh, Antoniem Guterresem. Měli jsme velmi uh, vřelé a otevřené setkání. A on jednoznačně uvedl i to, co my v parlamentu, v Evropském parlamentu také často říkáme. Někde dochází k určitým ústupkům v Evropské unii. Bohužel se neposouváme vpřed. Někde je to na ústupu. A některé země se dokonce rozhodly tak, že bylo zřejmé, že tyto země dělají jednoznačný krok zpět. Co bychom v té souvislosti mohli udělat, nebo jak bychom mohli přispět k tomu, aby alespoň status quo byl zachován. Dnes jsme také přijali text otázky k ústnímu zodpovězení pro radu a v této otázce chceme vědět, jak rada vykládá závěry a co udělali pro to, aby naše stanovisko bylo v závěrech zohledněno. Děkuji. No, děkuji, ano, to jsou opravdu vynikající otázky. A možná bych mohla začít tou otázku, která se zabývá eh, skutečnými výsledky ehm, toho zasedání. A eh, když jsme připravovali ty slajdy, tak ty závěry ještě nebyly schváleny, jenom se o tom jedná. A mm, my jsme si mysleli, že tam možná žádné závěry ani nebudou protože eh, v pátek odpoledne nebo v pátek dopoledne eh, zbývalo ještě asi 30 odstavců, které nebyly dojednány a a předseda eh, byl překvapen, že předloží určitou deklaraci. Takže to bylo opravdu velmi obtížné prostředí, atmosféra a my to hodnotíme tak, že text těch závěrů je eh, na některých místech velmi dobrý a velmi špatný na jiných místech a je opravdu ostudné, že to nejlepší, eh, co jsme doufali, se nestalo a bohužel došlo tady k některým krokům zpět v některých oblastech, třeba eh, například rovný plat za rovnou pláci, práci. A my tady samozřejmě musíme, když hovoříme o práci, řešit také rovné podmínky, pokud jde o důchod, protože mnohé eh, ženy mají chudobu během eh, důchodu. Hmm, protože tady nejde pouze o to, jak jsou ženy placeny, když pracují, ale um, potom musíme zohlednit i takové věci, jako že velmi často mají práce na částečný úvazek a, a eh, další věci. Ehm, tady se o to bojovalo eh, USA, ty se do toho nechtěli eh, zapojit, to není jejich přístup, je zajímá pouze rovný plat, eh, ten koncept rovné hodnoty, to oni neznají takže tam byl ten koncept rovného platu za rovnou práci, anebo uh, rovného hodnoty. Uh, tak a nakonec tam byla tady pozice, která to není pozicí Evropské unie nebo mnohých vlád a tak dále. My chceme, aby tedy práce byla dobře zhodnocena a, a snažíme se tam uh, ty nedostatky uh, překonávat s tímto ohledem. A já si myslím, že jsou tam některá opatření, eh, která jsou eh, kritická a hm, musíme mít eh, centrově zodpovědné systémy sociální ochrany, kde se zohlední všechny ty aspekty ženských otázek. hm, Takže my musíme přeskoumávat ta klíčová opatření, pokud je o sociální systémy, systémy zabezpečení a potom eh, tady státní eh, příspěvky nebo individuální se liší mezi jednotlivými zeměmi, mezi jednotlivými regiony, ale eh, tady se to vše sledovalo a není žádná země ve světě, která by si nemohla ehm, dovolit základní sociální ochranu a ehm, to je velmi zásadní, pokud je o řešení této otázky. Takže souhlasím s tím, co jste říkali. Samozřejmě máme mnoho legislativy a, a kde možná není dostatečná implementace. A pokud e, se tedy ptáte, jestli máme dostatek zákonů, tak já říkám, že ne, ani dost politik. Pokud například o makroekonomickou politiku, tak e, to řeší e, mnohé vlády, jak věci, eh, jako kdyby to bylo genderově neutrální, ale tak to není. Eh, a, a eh, ty rozdíly v, mezi muži a ženami nejsou v makroekonomické politice zohledňovány. Ani pokud je o národní produkt, je to jaksi jakoby přehlíženo, neviditelné. Hmm. Takže tady je potřeba, aby makroekonomické politiky to zohledňovaly, tak aby se tam eh, ta nerovná situace začala napravovat. Tady i eh, míra práce, eh, kterou musí ženy odvádět, zejména teď v těch současných krizových dobách, to je potřeba napravit. My jsme velmi bojovali eh, o dobrou formulaci textu, pokud jde o odbory, pokud jde o jejich organizaci, sociální dialog eh, a překlenování eh, těch rozdílů, genderových rozdílů, třeba pokud jde o rozdíly v odměňování. A tady je i rozdíl samozřejmě významný v platech žen, které jsou v odborech a které nejsou. A, a potom jsme hovořili o to, že chceme mít podpůrné prostředí pro ženy, tak aby se ženy mohly organizovat, vytvářet odpory a tam e, kolem toho opravdu mm, byla velká podpora. Vím, že už nemám mnoho času, ale ještě bych chtěla něco zmínit. Jednak e, e, role ILO, to bylo nesmírně důležité, vynikající, byla tady vynikající spolupráce mezi tou organizací pro eh, ženy OSN a ILO. Eh, no, samozřejmě musíme se lépe koordinovat, musíme hm, tady eh, lépe koordinovat práci agentur a toto byl právě vynikající případ spolupráce a my jsme se pak vrátili opět do vyjednávání a vlády potom říkali, my nevíme, jak Mezinárodní organizace práce souvisí s touto otázkou a my tady nechceme, aby se do toho tato organizace v jelo vměšovala. Eh, takže já si myslím, že to je velká příležitost, kterou jsme propásli, i když eh, doufám, že ta spolupráce bude eh, pokračovat. Geopolitické otázky ty byly také velmi důležité ve vyjednávání. My jsme je tak vnímali. Já tady nechci poukazovat na delegaci jednotlivých vlád, kdo byl ten, kdo měl velmi regresivní postoj, ale chtěla bych poděkovat Evropskému parlamentu a jeho delegaci, delegaci komise, eh, kteří byli velmi otevření pro nás odbory, ale i pro občanskou společnost jako celek. Myslím si, že práce ehm, eh, tady na tom poli bude stále eh, významnější. Hm. Je to další lobování k závěrům USA několik zasedání před eh, tím klíčovým zasedáním využívali, eh, aby řešili eh, o interpretaci některých hodnot. my se musíme vylepšit v tom našem postupu, tak aby ten náš hlas a naše hodnoty byly uplatněny ještě předtím, než vlastně dojde k tomu klíčovému vyjednávání. Děkuji. Děkuji vám za vaše odpovědi. tęsti mūsų posėdį toliau. Mums dar liko du klausimai. A, a... Budeme pokračovat, ještě máme dva body na programu, bod číslo 8. Zpráva za rok 2017 mise FIM na Maltu. To eh, proběhlo 2. a 4. února a pokud nemáte žádné námitky, tak eh, zpráva eh, k této misi bude schválena. A dále máme systémy a podmínky ve vězeních. Spravodajkou je Barbara Matera, ale bohužel nebyla, nebylo možné, aby se dostavila na toto zasedání a a nemá ani žádného prostředníka, který by tady za ní vystoupil, takže um, Ehm, si můžete text sami přečíst, ale nebudeme tady o něm diskutovat. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je 21. března v poledne a 11. května ehm, bude probíhat hlasování na našem výboru. Výbor Libe bude hlasovat 29. května a tento dokument by se měl ehm, dostat na plenární zasedání potom hm, v červnu 2017, eh, pardon, v červenci 2017, kdy se o ně bude hlasovat. A, a nyní vám děkuji a další zasedání eh, bude 11. dubna. Děkuji. <laughs> Ačiū.